Nyní přecházíme k zdůvodnění hlasování nejdříve k volbě Evropského veřejného ochránce práv, pan Juan Senior. Con questo voto il Parlamento Tímto hlasováním Evropský parlament vyjádřil svou důvěru k Evropskému ombudsmanovi. Jehož mandát bude trvat až do konce našeho volebního období. Dovoluji si zdůraznit, že je to pozitivní hlasování pro nás všechny, pro nás evropské občany. Evropský ombudsman se bude zabývat stížnostmi občanů, které se týkají špatné administrativy a špatného řízení našich institucí. Ombudsman odpovídá parlamentu o tom, jak zlepšit transparentnost vlastní práce, jak zlepšit spolupráci mezi parlamentem a také ombudsmanem a jeho úřadem a také komunikaci s veřejností. Jeho role bude velmi důležitá vůči evropským občanům ve vztazích mezi státní správou a evropskou správou a Evropané se možná budou cítit zapojeni. Často je zde také vnímána velká tíha administrativy. Možná ombudsman pomůže k tomu, aby tato tíha byla odlehčena. V centru jeho jednání budou občané. A proto si přeji, aby nový ombudsman dokázal implementovat minulé zkušenosti k tomu, aby se ještě více zlepšil pozitivní vztah k evropským občanům. Děkuji, pane předsedo. Στην έκθεση της κυρίας Jolie έχουμε πέντε... Děkuji, nyní ke zprávě paní Jolie máme zde pět vysvětlení hlasování, nejdříve pan Antonio Cicenek, jedna minuta. Pane předsedo, Kolegyně zpravodajka paní Jolie podle mého názoru odvedla opravdu skvělou práci ve spolupráci se všemi politickými frakcemi. Tuto zprávu zcela přesvědčeně podporuji s kolegy z EPP. Chtěl bych zdůraznit především svou podporu k té části zprávy, kde se zdůrazňuje, že jednání o revizi dohody z Kotonu musí vzít v úvahu jednak dopady finanční krize a jednak migrační toky. A především je třeba postavit hráz nelegální imigraci. Ta má velmi negativní dopad, a to jak na ekonomiku zemí AKT, které kvůli tomu ztrácejí pracovní sílu, kvalifikovanou pracovní sílu, kterou potřebují ke svému rozvoji a má to také dopad na země Evropské unie, které jsou nejvíce postiženy nelegální imigrací, například Itálie, jejíž absorpční kapacita má své ekonomické a zaměstnanostní limity za něž už nemůže jít, pokud chceme zabránit takovým jevům, jako jsou sociální problémy, konflikty a napětí. Děkuji. Pan Van Hek. Dank u voorzitter. Ik heb tegen het verslag... Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti zprávě Žoli. Všichni jsme si zajedno v tom, že se jedná o důležitou zprávu a že musíme vést politiku, jež podporuje hospodářský rozvoj afrických zemí tak, aby nedocházelo k odlivu kvalifikovaných pracovních síl například do našich zemí. Afričané si tím pádem musí věnovat vývoji vlastní země. To já podpořuji, ale zároveň se snaží v té zprávě tvrdohlavě lobovat pro novou imigraci z afrických eh, zemí, eh, přistěhovalectví do Evropy, ale tím se podporuje právě to, čemu se anglicky říká brain drain, odliv mozku, s čímž Afričany poskozujeme. Tato výjimka, ta takzvaná modrá karta, která se tam nabízí, to je katastrofa jak pro Evropu, tak pro Afriku a její občany. Ta mm, takzvaná kruhová migrace, o níž se hovoří, to je prostě jenom eh, mázání medokolem huby a tím se vlastně podporuje ilegální migrace. Pan Henens, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Uh, promiň. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Tento týden jsme měli velice málo věcí na programu. Eh, všichni víme proč, protože se tady muselo eh, manévrovat eh, v zakouřených místnostech dříve, nyní tedy v místnostech, kde, nejsou, kde se nekouří. Myslím si, že teď, kdy máme jmenovat 27 komisařů, kteří budou mít obrovské pravomoci, Eh, budou představovat nejen tedy eh, výkonnou moc, ale také budou iniciovat eh, legislativu. Ehm, a tady se o tom vůbec nemluví a přitom bychom si měli uvědomit, že to lidé nejsou přímo zodpovědní svým voličům. Toto je něco naprosto exkluzivní pravomoc, kterou má 700 nebo něco přes 700 poslanců. Člověk nemusí být euroskeptik, aby mu to vadilo. Eh, tady nemůžeme hovořit o zástupné demokracii. Přitom odsud eh, se šířila právě eh, demokracie na jiné kontinenty a teď si sami usekáváme tuto demokratickou větev sami pod sebou. Děkuji, pan Kamal. Jedna minuta. E Děkuji, pane předsedo. Když se zamýšlíme nad vztahy EU a KT, první otázka musí být, jak pomoci těm lidem dostat se z chudoby v těchto zemích. A já, když mluvím s podnikateli v těchto zemích, tak oni si mi stěžují, že dokonce i 40 let po té, co ta která země dobila nezávislost, trpí 40 lety socialismu, kde stále ještě musí záviset na primární hospodářství a na mezinárodní pomoci. Podnikatele v těchto zemích mi rovněž říkají, jak obchodní bariéry eh, poškozují tyto země. Například obživa nebo léky jsou hm, přes příliš drahé a zbytečně drahé. A mě těší, že už se snažíme trochu prosazovat netarifní anebo snížené bariéry. Rovněž jsem si všiml, že komise založila jednotku, která pomáhá podnikatelům v těchto zemích, aby dováželi do Evropské unie. První princip, jak můžeme chudým lidem pomoct, je pomáhat jim obchodovat a pomáhat podnikatelům v těchto zemích. Děkuji. Pan Kleis, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Odstavec 31 zprávy Žoli už postačí k tomu, abychom mohli hlasovat proti. Když se mluví o takzvané cirkulární kruhové migraci, to by se mělo proskoumat. Tady se chce zavést úlevy vízové například změnit vízovou politiku. A taková kruhová migrace je něčím, co by opravdu by nemělo mít místo v reálném světě. Tady vlastně se to dá eh, svést k tomu, že někdo může zde zůstat po určitou dobu a pak on se automaticky přece stává ilegálním přistěhovalcem. Tak to v praxi vypadá to je požadavek, to je podněcování k ilegálním přistěhovalectví. Toho si jsme všichni vědomi a přesto se tento pojem neustále pašuje do textu, protože se někdo snaží podporovat iluzi, že někdo se po určité době bude chtít vrátit do své chudé země. Tady si nesmíme nic nalhávat. Pan Kelly, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Já jenom bych chtěla říct jednu věc, která se týká dodržování harmonogramu, protože příliš často zde v tomto parlamentu eh, příliš mnoho lidí přesahuje čas, který mají k dispozici, někteří dokonce dvakrát. A já bych chtěl eh, vyzvat eh, všechny, kteří jsou za předským stolem, aby se postarali o to, že všechny, eh, všichni mají stejné možnosti a nedovolí, aby se přesahoval čas jen některým. Děkuji. Děkuji. Tím uzavírám naši debatu a znovu v 15 hodin zahájíme.